Colleagues, can I bring the meeting to, to order? First of all, welcome you back. Vážení kolegové, tak nás začneme. Nejdřív bych vás tady chtěl všechny uvítat. Doufám, že jste měli příjemné letní prázdniny. Dnes tady máme dva velmi důležité body. Máte před sebou návrh pořadu jednání. Můžeme ho schválit? Dobře, tak já vám děkuji a mohu vás teď prosím upozornit na zápis z 12. a 13. července a zeptat se, jestli je můžete schválit. Můžete je schválit dobře, takže zápisy jsou schváleny. A teď přejdeme k bodu 3, což je rozpočet na rok 2011. Nejdřív si probereme pozměňovací návrhy a pak budeme hlasovat po diskuzi o pozměňovacích návrzích. Takže dám rovnou slovo naší navrhovatelce nebo navrhovateli Dominiku Rikatovi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Dnes bychom tedy měli jednat a hlasovat o zprávě k rozpočtu na rok 2011. Týká se to samozřejmě dopravy. Rada se k tomu vyjádřila 8.8. a potvrdila eh, to, co se schválilo na Koreperu v červenci. Výbor pro rozpočet eh, se podívá na jednotlivé pozměňovací návrhy 28., 29. a 30. září lhůta pro podávání uh, návrhů 15, 8.9. a 15.9. a potom by se to mělo probírat na plenárce v říjnu. Priority parlamentu, které byly stanoveny během vyjednávání trialogu a eh, byly schváleny na začátku července. Byly tam velmi důležité položky, podpoložka AA, tam jsou ty finanční rámce eh, pro dopravu, cestovní ruch, eh, dopad na evropský rozpočet, ta záruka 60 eh, milionů ze stabilizačního fondu financování strategie Evropa 2020, vytvoření evropské zahraniční služby a další otázky, které mají dopad na tento rozpočet. Pozměňovací návrhy k dopravě a cestovnímu ruchu byly schváleny, nicméně tyto priority nebyly stanoveny během jednání, která nebyla vůbec snadná. Návrhy na rozpočet pro dopravu a cestovní ruch jsou realistické, co se týká rozpočtové disciplíny. Samozřejmě jsou tam zohlední dostatečně současné priority, které máme, ale je třeba říci, že naše předběžná zpráva byla eh, vyslechnuta pozitivně jak výborem pro rozpočet, tak Evropskou komisí, protože ta obecná položka AA, ta se snížila, co se týká závazků plateb a financování programu o zhruba 10%, což je docela hodně. Na dopravu jsme přitom získali zvýšení 9%, eh, což je svým způsobem dobré v tak nesnadném, přísně nastaveném rámci. Co se potom týká návrhů ve zprávě, tak tyto jsou co nejstručnější a nejkratší, aby byl vyslán co nejjasnější signál, abychom se vyhnuli přílišné podrobnosti, aby to bylo opravdu dobře zacílené na ty body, které nám připadají nejdůležitější co se týká pilotních projektů a přípravných eh, aktivit. Tam jsme se přidrželi dohody koordinátorů výboru a, a Evropské komise. A je třeba říci, že je tady možnost asi 120 milionů euro a 50 milionů euro na eh, ty aktivity přípravné fáze a zhruba 400 milionů euro eh, byly do tohoto projektu přidány různými výbory. Já si myslím, že bychom se tedy měli přidržet eh, toho, co definovali už koordinátoři našeho výboru společně s Evropskou komisí a dalšími skupinami a jednat o tom. A proto ty návrhy zůstávají zacílené na ty akce a projekty, které jsme si vybrali. Mm, má tam, eh, máme tam celkem 3 miliony 800 eh, na pilotní projekty a různé přípravné aktivity. To je zhruba 6 eh, toho, co máme celkově pro ty akce a projekty. Návrh rozpočtu na dopravu, tak tam jsem zdůraznil agentury protože eh, ty jsou takovým hlavním nástrojem našeho výboru, abychom uváděli v praxi legislativu v oblasti dopravy a je třeba, aby byly dostatečně financovány, což se neděje. Pozměňovací návrh se tedy eh, zaměřuje na rozpočet, který navrhovala Rada, odpovídá to potřebám jednotlivých agentur a chtěl bych tady říci, že jsme s nimi se všemi byli v kontaktu a jednali jsme o tom, abychom se snažili najít eh, nějakou rovnováhu bychom mohli financovat jejich operativní projekty. A pozměňovací návrhy, které máme ve zprávě, jsou tedy podpořeny názorem agentur, které potřebují takovéto finanční prostředky do svého rozpočtu. Některé návrhy, které podala rada, nemohou být navrženy, co se týká některých uh, Eh, výdajů, operativních výdajů. Co se týká administrativních výdajů, tak ty naopak můžeme schválit. A co se týká Cezaru, Marco Polo, bezpečnosti, dopravy a pasažérů, tak jak vidíte, toto nebylo ve zprávě schváleno. My navrhujeme, aby částečně nebo úplně jsme se navrátili k původnímu návrhu rozpočtu. Vypadá to, že máme už docela dobrou pozici na výboru pro rozpočet a na Evropské komisi. Rada je zatím docela zdrženlivá. A doufáme, že se nám podaří získat rozpočet, který bude pro odvětví dopravy skutečně uspokojivý. Nicméně nebude to snadné, protože situace také není snadná. To je zatím všechno, pane předsedo. Uh, Děkuji, eh, Dominiku, a teď dám slovo stínovým zpravodajům. Jako prvním eh, je tady pan Liberacký za SAD. Thank you, Brian. Děkuji, Brian. Děkuji, Briane. Dámy a pánové, já začnu následovně. Eh, náš zpravodaj Dominik Rikem vedl velký kus práce, kdy se snažil nalézt řešení, která by prospěla pro eh, rozpočtu našemu, eh, našeho výboru a navýšit eh, jeho rozpočet. To je velmi přijatelné. Také bych chtěl zdůraznit, že ten rozpočet se stále více podobá národním rozpočtům. Jsou tady rostoucí eh, stále náklady na nové iniciativy. A ty ostatní kategorie jsou stále méně důležité. A pokud jde o instituce vytvořené, tak tam ty náklady rostou. Takže na projekty nové nerostou, jsem chtěl říci říká, mm, uspořádal dostatečný počet mm, jednání, kde vyjednával s jednotlivými stranami a dal také celou řadu možností různým politickým frakcím, aby se mohli pohybovat při vyjednávání eh, tam, kde to je jenom možné. Já bych chtěl zdůraznit, že z pohledu naší eh, politické frakce byly priority naplněny. Tento rozpočet nám dává příležitost e, krok za krokem naplnit cíle integrace. A, a také díky němu budeme moci e, stále více požadovat e, plnění od jednotlivých agentur. Potom jsme tam uzavřeli celou řadu kompromisů, které nebyly snadné, zejména kompromis 1. Tam my jsme chtěli dva až eh, trojnásobně vyšší eh, částky eh, vyčleněné na realizaci toho projektu. Tahle konkrétní částka je ovšem přijatelná nakonec pro realizaci, ale obecně jako frakce my budeme hlasovat pro tyto pozměňovací návrhy. Možná kromě některých některých formulací, například když se tady eh, hovoří o vyhýbání se dopravě. To je eh, nepřijatelné. Náš výbor nemůže hlasovat, nemůže být pro odstranění dopravy. Možná, že chceme, aby byla mm, nákladově efektivnější, efektivnější celkově, ale prostě ne tohle. Tady hovořím o bodu 1b. Nemyslím si, že výbor pro průmysl by eh, chtěl eh, navrhnout zlikvidování průmyslu nebo eh, výbor pro zdravotnictví by chtěl zničit zdravotnictví. Takže dámy a pánové, tento rozpočet je vypracován podle nového postupu, a to je tedy novinka. Je to rozpočet, který je vzhledem podmínkám docela rozumný. A za třetí, celý ten eh, proces byl eh, naplněn a eh, celkově byl celkově velmi uspokojivý. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji a za liberály paní Jensen. Děkuji, pane předsedo. My celkem podporujeme návrhy z pana zpravodaje. Myslím si, že odvedl velice dobrý kus práce a snažil se předložit realistický, cílený rozpočet, kde předkládáme věci, které můžeme obhájit a, a rozpočet, který má realistickou šanci na schválení rozpočtového výboru. Také bych ráda poděkovala panu Riketovi za spolupráci já jsem chtěla eh, tam stáhnout pozměňovací návrhy, které jsem podala, protože jsou plně odraženy. V kompromisních pozměňovacích návrzích jsem tedy velice ráda, že ty otázky, na které jsme se konkrétně zaměřili, jako jsou práva cestujících a eh, jednotné rozhradí eh, pro informování a pro rezervace se tam dostaly, stejně tak jako použití ITS Zamlouvají se mi ty pilotní projekty, které jsou eh, zde navrženy pro eh, to eh, rezervační a informační rozhraní, které navrhují takové rozhraní, mm, ve kterém by se mohl koupit lístek na vlak na jakoukoliv trasu v Evropě na jednom místě. Takže podporuji z celé linii pana Riketa. Děkuji paní Jensen a za zelené paní Drang. Děkuji, pane předsedo, a děkuji samozřejmě také zpravodaji panu Riketovi za kvalitu jeho spolupráce. Je pravda, že on jasně řekl, že v současné ekonomické situaci je důležité, aby odvětví dopravy eh, bylo dostatečně financováno a já jsem ráda, že eh, to řekl, ale otázka je, co budeme dělat, co se pokusíme udělat s těmi novými prostředky. A myslím si, že ta zpráva Ehm, bude docela vyvážená. Předložili jsme několik pozměňovacích návrhů, hlavně abychom podpořili eh, co nejudržitelnější trvání našich prostředků. Chceme podpořit eh, mobilitu mezi různými druhy dopravy, ale myslím si, že je to pracovní nástroj, zpráva, která je velmi užitečná a doufám, eh, že se nám podaří na výboru pro rozpočet podpořit co nejudržitelnější verzi dopravy. Děkuji. Děkuji, pan Bradborn. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si jistý, že vás to nepřekvapí. Já nebudu tak vstřícný eh, k tomu návrhu, který leží před námi jako zástupci ostatních frakcí. Když se dívám na předložené pozměňovací návrhy, tak eh, si říkám, že parlament dal asi dovolenou svému selskému rozumu kolektivnímu v době, kdy každý členský stát musí škrtat veřejné výdaje. Tady eh, máme návrh na eh, zvýšení toho, co eh, bere Barozo každému členskému státu. Já si myslím, že je to zcela bláznivé a kež by to bylo jenom v tomto výboru, ale vypadá to, že je to tak v celém parlamentu a i kdybych mohl souhlasit s navýšením eh, v některých eh, výdajích eh, na některé projekty a mm, u jednoho dvou tady vidím určitou logiku, tak prostě chci říci, že tentokrát nejde o navýšení projektových výdajů. Většina těch návrhů jsou tady rozšíření byrokracie je to navýšení eh, financování těch strašných agentur, které jsme eh, zřídili. A víte, eh, k čemu to povede? Má to vést ke zlepšení dopravy v Evropské unii, ale já očekám, že k tomu zdaleka tak nebude na základě historických výsledků. Pane předsedo, říkám, že je tady jedna nebo dvě věci, kde bych byl pro dáváme peníze do něčeho, co stojí za to, ale většina toho eh, financování, eh, které zde požadujeme, je nebo povede ke zvýšení počtu byrokratů a objemu byrokracie, které už eh, existují. Takže já se obávám, že naše frakce nepodpoří takto předložené znění. Děkuji, paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkovala panu Riketemu a všem dalším spoluspravodajům za jejich práci. Jen jsem chtěla zmínit jednu věc, nebo v podstatě bych poprosila dvě malá vysvětlení. V první řadě, když se podívám na pozměňovací návrh 6406, kde hovoříme právě o rozšíření o, když hovoříme o jaksi vyšším napětí nebo problémům spojených s cyklistickými stezkami, například také v, e, v, na Camino de Santiago, tak tady je to v podstatě, jde to jakoby proti, i když ten návrh už vlastně existoval. A my si myslíme, že v tuto chvíli si myslíme, že je velmi důležité, abychom to tedy tady zachovali. A co se týče prvního kompromisního návrhu, tak vidím, že zpravodaj ten náš návrh trošičku omezil, co se týče tedy sociálního cestovního ruchu. To znamená, že vidíme, že cestovní ruch narůstá o 9%, ale od 1. ledna tohoto roku po tedy schválení Lisabonské smlouvy je cestovní ruch, nebo se cestovní ruch stává novou pravomocí a já si myslím, že eh, je zásadní chybou tady ten náš návrh takto restriktivně okleštit. Myslím si, že všichni známe naše kolegy z rozpočtového výboru. To znamená, že když ten první návrh omezíme a ten omezený návrh ještě pošleme do rozpočtového výboru, tak si myslíme, že všichni víme, jak to asi dopadne. Proto si myslíme, že by opravdu měl být zachován ten náš původní návrh a neměl by být okleštěn tak, eh, jak k tomu došlo. To znamená, že bychom byli opravdu rádi, kdyby se o tomto návrhu hlasovalo v tom původním změní. To znamená, až budeme hlasovat o tomto kompromisním návrhu, tak v tom původním eh, znění. A to samozřejmě i přes ty dobré úmysly Evropského parlamentu se jaksi co nejvíce zalíbit nebo udělat všechno pro to, abychom získali souhlas komise. Eh, pan Tajany samozřejmě navrhl velmi důležitý program, který pomůže jak průmyslu, tak zároveň také zvýší počet turistů v Evropě a proto si myslím, že bychom se opravdu o tomto návrhu měli bavit v jeho původním znění. Děkuji. Takže a teď jsme vyčerpali seznam řečníků a dám slovo znovu panu zpravodaji. A, a já bych vám ještě připomněl, že budete potřebovat eh, hlasovací kartičky, než se pustíme do hlasování, takže teď během slova pana zpravodaje se pro ně můžete třeba dojít. Ale ještě nedám slovo Dominikovi, eh, tak eh, kde tady vlastně máme komisi? Chtěla by komise něco říct? No, no, no tak abychom vám dal příležitost. Námi my souhlasíme s právou, se zprávou, tak jak ji pan Rike prezentoval. Nemáme k tomu žádné další připomínky. Děkuji. Děkuji vám, Dominiku. Velmi stručně, pane předsedo, já bych chtěla nejdříve poděkovat eh, těm stínovým zpravodajům za jejich spolupráci. Spolupracovalo se nám velmi dobře, velmi realistickým způsobem. Myslím, že ten dialog byl velmi konstruktivní, takže bych jim chtěla za to poděkovat není k tomu už moc co říci. Podívejte, já si myslím, že je vždy nesnadné dát dohromady názory ekonomů a těch, kdo žádají o finanční prostředky. Abych odpověděl panu Bradbornovi, tak chtěl bych říci, že právě ty správní výdaje jsme v rozpočtu snížili, takže jsme se snažili nerozvíjet příliš demokra- příliš byrokracii a snažili jsme se naopak eh, přidat peníze na operativní programy. Já jsem tady mluvila o Marco Polo, Cezaru, Cezaru a dalších. To jsou docela důležité programy pro rozvoj. Je to ta operativní část naší práce. A jinak myslím si, že na zbytku jsme se víceméně shodli všichni abych odpověděl Ines, co se týká 6406, tak já myslím, že to je dohoda eh, s komisí a s radou. Není ještě jisté, jak se to vyvine, ale ono je to dost nesnadné z hlediska takové té obecné rozpočtové rovnováhy, o které jsem před chvílí mluvil pro všechny programy. Já jsem předložil takovýto návrh Možná, eh, že předložíme návrh trochu ambicioznější, myslím, že se o tom bude hlasovat. O tom kompromisu tedy. A co se týká 6406, uznávám, že jsem to dost dobře nepochopil, jak to je s těmi procenty. A jinak eh, já k tomu nemám moc dalších připomínek, pane předsedo. Myslím, že můžeme hlasovat. Děkuji, Dominiku. Já bych chtěl také poděkovat nejen tobě, tém sekretariátu zaměstnancům, ale také stínovým zpravodajům a jejich zaměstnancům, kteří odvedli nesnadnou práci, kterou takovéto procedury vždycky zahrnují. A tentokrát je to obzvláště složité, protože máme jen možnost jediného čtení, když to dřív jsme vždy měli druhou možnost. Takže jsme velmi vděční eh, za všechnu práci, která do toho šla, ať už ze strany našich členů nebo jejich podpůrných týmů. Takže teď začneme hlasovat. Nejdřív si uděláme takové pokusné hlasování. Ti z vás, kdo nemají karty, nebo kdo je ztratili, nebo, nebo prostě jejich karty nefungují, protože třeba vyprali v pračce, tak prosím přihlašte se, až teď budeme hlasovat jenom na zkoušku. Můžete hlasovat na zkoušku. Ti, kdo nemají karty, prosím přihlašte se, abychom vás viděli. Pan Alchadraui to jde příkladem. Takže jen Said a Dominik. Dobře. A D, tady je toho moc. Máme tady toho moc, takže prosím, mějte to na paměti. A prosím, když hlasujeme ti, kdo nemají karty, tak ať se přihlásí. A EFD eh, je vás tady o dva víc. Tak začneme, dámy a pánové. 6406. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já to ověřím, ale myslím, že je to zamítnuto, ale ještě to ověřím. Takže můžete hlasovat 6406. Pan Said al a Dominik Riké nám ukazují, jak hlasují. Teď tady máme o jednoho zeleného navíc a o dva EFD navíc. Well, in that case then, where's the EFD? Tak kde jsou EFD? Tak to budeme muset dělat manuálně, protože s těmi zařízeními elektronickými to zjevně nefunguje. A začneme znovu. 6406. A bohužel budeme muset počítat. Kdo je pro? Pořádně zvedněte ruce. Proti? Zamítnuto. 6408 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. Kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 6 429. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno 4, 3, 4, 6, 4, 3, 0. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Šest, čtyři, jedna, nula. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Poslední čísla dvě, budu, vždycky budu uvádět poslední dvě čísla, jedenáct kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno Dvanáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno třináct kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 17, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 18, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno 19, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 22. Pro? proti, zdrželi se, přijato. 04, Matera, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 05, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 34, 31 staženo, 23, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 25 pro, proti, zdrželi se přijato, 26 pro, proti, zdrželi se přijato, 07 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak, a teď tu máme pozměňovací návrhy ke návrhu stanoviska. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh číslo dvě ve dvou částech. První část, celý text, kromě tedy části věty Concepts of Transport Avoidance, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část je stažena. Omlouvám se, teď je třetí návrh. Ayla Sender pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Osmička, Durán pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 5 opět ve dvou částech. Já nevím, jak to tady zvládneme, ale v každém případě kompromisní návrh ve dvou částech, takže ta první část, celý text, kromě by encouraging commodality between all modes of transport and, takže kdo je pro tu první část, kdo je proti, zdrželi se přijato. A druhá část kompromisního návrhu. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Já jsem si myslela, že právě jsme stáhli všechny návrhy Jensen. Takže co se týče odstavce 6a, paní Jensen, já tady mám poznámku, že se chcete, že se chcete k tomu vyjádřit. Pokud vím, tak eh, ty pozměňovací návrhy, které paní Jensen předložila, eh, stáhla eh, sama za sebe, ale tohle to bylo spolu s panem zpravodajem. Tady se zeptejte Dominika. Pan předseda říká, tak to je součást kompromisu, ne Dominiku. Já jsem souhlasil s paní Jensen, co se týká přidání těchto návrhů. Ten text je na konci hlasovacího seznamu. Takže o, to, na tom budeme, o tom budeme hlasovat na základě uh, eh, spustně pozměňovacího návodu, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže stejné jako eh, paní Durant, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování. A to budeme muset přepočítat, takže ruce pěkně nahoru. Kdo jste pro, zvedněte prosím eh, ruku. Kdo je proti? Tak tam je to trošku snažší. Takže, kde proti? Tak, děkuji. Kdo se zdržel? Takže přijato 31 pro, 4 proti a 1 se zdržel. Blahopřeji panu Riketovi. A všem vám děkuji za trpělivost s nefunkčním hlasovacím zařízením. Další bod na pořadu jednání je Vyberaková zpráva, vyšetřování a, a předcházení hodám a, a to v oblasti civilního letectví. Ještě než dám eh, slovo panu eh, zpravodaj Diverakovi, tak eh, bych připomněl výboru, že vyjednávající tým, nebo to, co vyjednával, že by, vyjednávací tým vyjednal kompromisní text na základě 93 pozměňovacích návrhů, které byly přijaty a paní Deverak koordinátorům a podala zprávu eh, o výsledku vyjednávání a koordinátoři eh, podpořili to, čeho dosáhla a kompromisy, které uzavřela. A nyní paní eh, Diverak bude tedy nám tedy podá jako celému výboru zprávu. Ještě ještě dám slovo Kristýn, tak požádám. Děkuji. všechna a eh, další jednání mohou být vedena venku. Děkuji. A dám slovo paní Diverak. Merci, monsieur le président, chers collègues. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já jsem ráda, že mohu přijít eh, prezentovat tady, jak eh, postupuje práce, co se týká návrhu na vyšetřování auta incidentů v civilním letectví. Po několika týdnech nesnadých jednání jsme před létem dokázali dospět v prvním čtení s radou k dohodě. Rada potvrdila, že může tento kompromis schválit, a to dopisem, který 36. zaslal předseda eh, Koreperu Brianu Simpsonovi. Podle článku 73 eh, našeho nařízení vám teď tento kompromis prezentuji a chtěla bych vás požádat o podporu, co se týká výsledků, kterých jsme dosáhli. Podařilo se nám dospět k dohodě v prvním čtení a co mi dělá největší radost je, že text, který máme teď na stole, je opravdu dobrým nařízením. Došlo tam k jasnému pokroku, co se týká vyšetřování, prevence nehod a potom také um, kompenzací pro rodiny obětí. A já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za opravdu výbornou spolupráci, která nám umožnila dospět k takovýmto výsledkům abych vám tady prezentovala hlavně linie dohody a hlavní změny mezi tímto textem a zprávou, kterou jsme tady schválili v červnu. Co se týká účasti Evropské agentury pro eh, leteckou bezpečnost při vyšetřování, tak eh, už tam nebudeme mít eh, termín advisor a také jsme přesvědčili radu, aby zrušila tu právní nejistotu, která tam byla, protože tam byla taková formulace when relevant. A navíc jsme získali eh, záruku, která eh, zamezí eh, konfliktu v případě střetu zájmu. Takže ten kompromis v podstatě odpovídá tomu, co jsme hlasovali tady na výboru. Co se potom týká rozsahu působnosti řízení, tak rada si přála ho omezit, což pro nás nebylo přijatelné, protože by to znamenalo, že se vrátíme na zpátek v oblasti letecké bezpečnosti. A tam jsme také prosadili naši pozici a byla potvrzena tedy pozice, kterou jsme přijali tady na výboru. Co se týká eh, té sítě, tak eh, rada měla pocit, že některé z našich pozměňovacích návrhů příliš zkomplikují tu strukturu a že nebude dostatečně flexibilní. Tyto pozměňovací návrhy ale pro nás nebyly až tak důležité. Nejdůležitější pro náš výbor bylo, aby se přesně definovala eh, funkce dané sítě a aby se stanovil princip každoročních programů a aby parlament měl právo být pravidelně informován. A to vše máme ve článku 7 kompromisu. Co se potom týká vztahu eh, mezi soudním vyšetřováním a technickým vyšetřováním bezpečnostních otázek, to je věc, která se tady hodně projednávala. Je to velmi citlivá záležitost. Vystávaly tam velmi důležité problémy. E, jednak soudní systémy jednotlivých členských států Unie, potom možnost stanovit jako princip, že justice nebude mít přístup k některým dokumentům, aniž by se musela změnit ústava některých členských států, myslím tím například Švédsko. A na závěr možnost e, v rámci nařízení e, podle právního základu a naší politiky změnit soudní pravidla, která panují ve členských státech. My jsme se tedy eh, se stínovým zpravodají dohodli, že se budeme soustředit na dva body, kde můžeme jednat efektivním způsobem. A to je přístup eh, bezpečnostních vyšetřovatelů k důkazům a vytvoření takové předběžné dohody mezi soudními úřady a vyšetřovacími úřady. Co se týká přístupu vyšetřovatelů k důkazům, tak jsme se rozhodli, že i v těch případech, kde eh, je zodpovědná za toto za toto zodpovědný um, soudní úřad bude mít ten bezpečnostní vyšetřovatel okamžitý a neomezený přístup eh, k důkazům. A co se týká těch předběžných dohod, eh, o kterých jsme tady hlasovali na Tranu, eh, tak to bylo schváleno a dokonce posíleno tím, že tyto předběžné dohody musí být povinně zaslány Evropskému parlamentu, aby byl informován. Takže tento kompromis je i v tomto bodě uspokojivý. Co se potom týká otázky eh, aktů přenesené působnosti, tak rada byla v této otázce velice zdrženlivá. Chtěli nastavit takové podmínky, které dají více pravomocí členským státům než naší instituci. Takže se stínovými zpravodaji jsme se rozhodli, že toto nemůžeme schválit, protože by to znamenalo precedens pro budoucí případy. A přitom ty akty přenesené působnosti jsou jediný způsob, jak uvádět v praxi legislativu, která dává parlamentu stejné pravomoci jako radě. A proto jsme se rozhodli, nebo navrhli jsme, eh, že ty články eh, o aktech v přenesené působnosti vyškrtneme, což rada nakonec schválila. A tím pádem eh, se zajistí, že v případě, že nařízení bude měněno, bude to muset projít postupem spolurozhodování, což umožní našemu parlamentu být Mm, v tomto stejně vlivní e, jako rada. Co se potom týká seznamu pasažérů, e, tak e, tam jsme hlasovali pro časovou lhůtu dvou hodin, což bylo i potvrzeno. A také je tam povinnost okamžitě zveřejnit seznam nebezpečných komodit, které byly na palubě letadla, ve kterém došlo k nějaké nehodě. Eh, co se týká rodin obětí, tak tam jsme přijali hodně pozměňovacích návrhů. Rada eh, je nevnímala příliš pozitivně, nicméně podařilo se nám tam zapracovat eh, některé drobné změny ve formě a prosadit, aby všechny ty body nakonec byly součástí kompromisu. Hlavně možnost během rezervace letenky uvést osobu, kterou je třeba kontaktovat v případě nehody a potom e, možnost rodin dozvědět se o vyšetřování, dokud není zveřejněno. Potom e, důvěrnost e, přítomnosti některých osob, které jsou na palubě, když si to přeje jejich rodina. Kontakt s rodinami obětí během celého vyšetřování, možnost členských států mít nějaký krizový plán pro případ nehody, povinnost pro všechny letecké společnosti v Evropě mít nějaký krizový plán, obzvláště co se týká psychologické podpory rodin obětí nehod. A potom jsme tam ještě připomněli povinnost všech leteckých společností v Evropě mít nějaké minimální pojištění pro případ odškodnění rodin obětí nehod. A poslední bod dohody eh, je eh, to takzvané occurrence reporting, to je bod, který eh, bylo velmi těžké vyjednat, protože státy byly proti tomu, aby se to v nařízení zmiňovalo. Se stínovými zpravodaji jsme ovšem na tomto trvali, protože to je skutečná možnost eh, zlepšit prevenci nehod. A proto jsme museli využít této možnosti, abychom dosáhli opravdu nějakého pokroku v oblasti bezpečnosti. Takže po dlouhých jednáních a díky podpoře Evropské komise Rada schválila e, přístup e, do databáze, kde se mluví o nehodách a aby tento přístup měly příslušné orgány členských států. Také jsme se dohodli, že tato databáze bude analyzovaná, aby mohly být přijaty preventivní aktivity. A co se týká um, toho úvodu, který jste navrhoval, pane předsedo, eh, který by vyžadoval, že komise eh, bude revidovat směrnici před 31. Eh, prosincem 2011. To bylo také radou schváleno. No a to jsou ty hlavní linie toho kompromisu. Ještě bych chtěla zdůraznit, že jsme měli opravdu velmi dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji a ta navrhovaná dohoda respektuje filozofii toho co 1. Eh, června odhlasoval náš výbor. A proto navrhuji, abychom ten text schválili, abychom ho potom předložili na plenárce, aby ta dohoda mohla být finalizována. A doufám, že se nám to podaří už na té druhé zářijové plenárce. Děkuji. Thank you very... Děkuji, paní Deverak. Ano, předpokládá se, že bychom o tom měli jednat na druhé zářijové plenárce. A teď pan Zemke, stínové zpravodaje za SD. Więc jeśli chodzi o nasze stanowisko, to ja tutaj chcę potwierdzić, że... Co se týče našeho postoje, tak já bych rád zopakoval nebo zdůraznil jednu věc. Co se týče návrhu naší skupiny, tak všechny návrhy byly akceptovány. Myslíme si, že ten ta zpráva je velmi vyvážená a já bych velmi rád poděkoval zpravodajce za spolupráci. Děkuji, paní Zem, pan Zemke. Děkuji. Já jsem se již několikrát zpravodajce zmiňovala, že naše skupina jí velmi děkuje, že podporujeme její snahy a že se nám její zpráva velmi líbí. Myslíme si, že paní Dvěrak opravdu zavládla prosadit se velmi dobře, odůvodnila svůj postoj před radou, opravdu prosadila spoustu zásadních prvků, které jsou zásadní pro bezpečnost v letectví a to si myslím, že je zcela zásadní také se zasadila o zlepšení ochrany osobních údajů pasažérů a to si myslíme, že je zcela zásadní a myslíme si, že tato zpráva jde správným směrem a udělala zásadní krok vpřed, takže si myslíme, že je v celku opravdu velmi dobrá. Děkuji paní Lichtenberger za zelené. Děkuji. Já bych také ráda poděkovala paní zpravodajce za velmi konstruktivní a pozitivní spolupráci. Nakonec se nám opravdu podařilo vyřešit eh, zásadní věci, podařilo se nám prosadit zásadní věci já jsem opravdu nechápala, jak je to možné, že v otázce bezpečnosti hraje takovou velkou roli národní egoismus. To bylo opravdu eh, velmi, velmi překvapující. I co se týče, jak se našeho jednání eh, s radou. Byli jsme opravdu velmi rádi, že nakonec jsme tedy došli k nějakému E, řešení, že máme zprávu, která je prosaditelná, i když musíme říci, že to bylo velmi složité, bylo velmi složité, jak si e, dosáhnout nějakého e, rozhodnutí nebo řešení v souvislosti s osobními údaji pasažérů, pasažérů, kteří se stali oběťmi nehod například. A jednu věc, kterou jsem chtěla zmínit, je to, že tady došlo vlastně jaksi k velkému konfliktu eh, v souvislosti s delegovanými akty, protože to je v každém případě něco, s čím se ještě budeme hodně potýkat. Jde přece o nová práva, o nová práva Evropského parlamentu, která musíme bránit. A já chci říci, že je to něco, s čím se budeme dále v budoucnosti stále setkávat. Budeme eh, jistě i nadále s radou bojovat, protože že je třeba opravdu udělat všechno pro to, aby naše práva byla dodržována, i když zadními vrátky se vždycky někdo bude pokoušet je ještě více oklešťovat, ale my musíme udělat všechno pro to, abychom jich opravdu mohli využívat a musíme si to zcela ujasnit, musíme zcela jasně říci, že právě v této otázce Evropský parlament hraje velmi eh, zásadní roli a chceme také říci, že Evropský parlament se více vždy přiklánil k názoru expertů než k názoru národních představitelů. Paní Foster. Yeah, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla za naší skupinu poděkovat eh, paní Deverak, eh, zpravodajce, za to, jak spolupracovala se stínovými zpravodaji. A ráda bych začala s tím, že doufám, že všechna budoucí technická nařízení, která takovýmto otázkám dostaneme, nemyslím tím jen letectví, ale i jiné formy dopravy, ráda bych, aby byly sepsány lépe. A myslím, že paní Deverak eh, měla opravdu nesnadnou práci. Celý výbor měl nesnadnou práci, když jsme měnili ten dokument. A myslím, že se to jasně ukazuje v počtu těch pozměňovacích návrhů. Je zjevné, že to má politickou dimenzi, jako vždy, když o tom mluvíme tady na výboru. Ale v zásadě to bylo technické nařízení. A to je jedno, já jenom doufám, že komise tohle vezme v úvahu. A to přesto, že jsme řekli, že vše, co tady říkáme, musí být uznáváno třetími zeměmi, obzvláště co se týká letectví a námořní dopravy. Takže myslím, že to, co vytvoříme, musí být opravdu velmi dobře nastavené. A jak velmi správně říká paní De Vejrak, byly tam některé no, velmi kontroverzní otázky, které se samozřejmě týkaly různých těch soudních postupů v jednotlivých členských státech a myslím, že to se nám v zásadě podařilo sepsat dobrým způsobem. Navíc eh, byla velmi kontroverzní ta otázka toho occurrence reporting a myslím, že uvidíme, jak se to vyvine, až to nařízení bude schváleno a implementováno. A myslím, že jsme postupovali velmi rozumně. Rada si vyslechla parlament a parlament si také vyslechl radu. A to proto, že ARB velmi A. AIB velmi už se spolupracovalo s námi, abychom se ujistili, že to bude v praxi fungovat a aby nám potom mohli dávat zprávy velmi rychle. Takže v zásadě doufáme, že to bude dobře fungovat. Máme, myslím, v Evropské unii obecně dobré bezpečnostní postupy. Členské státy mají dobré B. a pokud se nám podaří tohle rozvinout, bude to dobré pro všechny. A poslední věc, eh, jak tady paní Devirak mluvila o informování pasažérů, tak myslím, že jsme velmi rádi, že to tam bylo zapracováno rozumným způsobem. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Ještě jednou děkuji zpravodajce a za ECR to rozhodně podpoříme na plenárce v září. Děkuji. Děkuji, paní Alessandra. Sí, gracias, presidente. Sí, felicitar a la señora Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Deverák za všechnu odvedenou práci. Ale přesto mám ještě dvě otázky. První otázka. V souvislosti s Evropskou agenturou pro bezpečnost v letectví, tak v podstatě zachováváme jak se jasnou dělící čáru mezi výzkumem a prací agentury, ale chtěla jsem vědět, jestli docházelo k nějakému feedbacku, protože samozřejmě na základě vyšetřování se získávají určité údaje, které jsou zcela zásadní pro práci agentury, například ve všech procesech licencí a autorizací. Takže dochází k takovému feedbacku. A za druhé, co se týče vyšetřovatelů, tak ti pracují samozřejmě pro národní agentury a minimálně je to tedy ten případ Španělska do toho vyšetřování zasahují ještě jiné organizace, které nejsou součástí státních struktur. A jsou to agentury, které zaměstnávají i lidi, které bychom nemohli nazvat jako experty. Takže já bych chtěla vědět, jakým způsobem dochází ke spolupráci mezi těmito agenturami a těmito lidmi. Dále došlo jaksi jako určitým bezpečnostním eh, zárukám pro oběti nehod a já jsem se chtěla zeptat, jestli byste nám mohla dát trošičku více informací, to znamená, jak jsme pokročili v oblasti prevence a jakým způsobem budou využívány tyto zcela zásadní, existenciálně zásadní informace, jakým způsobem budou využívány v případě jaksi nějakých nelegálních činů, ale mě by zajímalo, jakým způsobem budeme tedy kontrolovat nebo chránit tyto agenty, které jsou zcela zásadní pro naší práci. Tak eh, ještě než dám slovo panu Sibornovi z komise, tak bych dodal eh, něco k tomu, co říká eh, paní zpravodajka. Já bych rád poděkoval vám osobně za vaše práci a také za to, že jste velice úzce spolupracovala se stínovými zpravodaji, se mnou a s koordinátory a informovala nás o tom, co se děje při vyjednávání. Za to vám osobně děkuji. Děkuji, eh, že jste vyslechla a eh, i cizí názory, ne, že byste vždycky zohlednila, ale tak už to bývá. Každopádně jste alespoň byla ochotná eh, přijímat náměty od sínových zpravodajů a tak dále, takže osobně bych rád Kristýn poděkoval za tuhle konkrétní věc. Každopádně eh, to byl takový monolog z mé strany a teď eh, komise, pan Sibon. Děkuji, pane předsedo, a přeji vám všem dobré dopoledne. Vystoupení a vysvětlení zpravodaje a stínových zpravodajů, myslím, lze vyvodit, že velice eh, obtížná záležitost pravděpodobně eh, dospěje k úspěšnému vyřešení už v prvním čtení. My, když jsme v komisi eh, zkoumali eh, stanovisko dopravního výboru Evropského parlamentu na jedné straně a ministrů dopravy v Evropské radě na druhé straně, tak jsme si říkali, že to asi nebude možné, takže naprv, takhle rychle. A takže bych rád opravdu poblahopřál paní zpravodajce a, a stínovým zpravodajům eh, za výbornou práci. Vypadá to, že eh, všechno to, co my jsme se snažili do toho návrhu vtělit, bylo eh, zachováno. To, abychom dali vyšetřování leteckých nehod a vyvozování závěrů z nich opravdu evropský rozměr je tam zachováno a to nám pomůže s prevencí nehod a incidentů. Nicméně eh, bude třeba eh, na to navázat další prací a mohu vám eh, říct, že komise v očekávání dohody ke konci tohoto měsíce už začala technickou práci na tom, co bude ještě třeba udělat, zejména pokud jde o hlášení výskytu. Těšíme se eh, na eh, úspěšné hlasování na druhém eh, plenárním zasedání v září. A myslím, že to, co jsme zde dnes vyslechli, naznačuje úspěch. V některých členských státech to samozřejmě nebylo tak jednoduché. Nebylo možné tak snadno překročit určité výhrady. Nicméně každopádně bylo při Evropskému parlamentu k úspěšnému vyjednávání. Díky tomu se konečný výsledek dostává mnohem blíže k původnímu návrhu komise. Takže děkuji vám a ještě jednou blahopřeji. Děkuji, pane Siborne. Kristýn? Oui, merci. Euh, sur, sur les pilotes... Děkuji. Ines, co se týče tvé otázky a pilotů, to je otázka, kterou si již jednou položila. A já jsem říkala, že v každém případě bude zachována naprostá důvěra, co se týče eh, nebo věrohodnost všech informací. Co se týče agentur, tak my budeme mít databázi, která bude analyzována a která bude využívána také k aplikaci preventivních sankcí, tak aby nedocházelo právě k nehodám. Budou to údaje, které bude mít k dispozici jak ESA, tak všechny kompetentní agentury národních států. Děkuji. Takže eh, můžeme se na tom shodnout, eh, že to předložíme na druhé plenární zasedání v eh, září. Všichni jste eh, s tím srozuměním a ještě jednou děkuji panu zpravodajce eh, za spolupráci. A nyní se dostáváme k bodu různé. Nikdo mi nic nepostoupil. Chce ještě někdo něco tedy teď? Osobně do bodu různé, pokud ne, tak eh, bych si dovolil vám připomenout, že příští zasedání bude v pondělí 27. září v 3 hodiny odpoledne. A nyní bych požádal koordinátory, aby se nám vrátili eh, na půl jedenáctou a tam eh, se do, pak se do toho pustíme. A nemůžeme začít dřív, protože Matius eh, přijde až na 10.30. Takže děkuji vám zatím všem.